příslušný. Další věc. Jak si asi vzpomenete, 13. prosince 2016 předseda uvalil postih na pana poslance Vojta, protože porušil povinnost zveřejnění podle kodexu chování a příslušných prováděcích opatření. 27. prosince pan poslanec Vojt se proti tomuto rozhodnutí odvolal a v pondělí 16. ledna Úřad předsedy znovu toto odvolání přeskoumal a jednomyslně potvrdil rozhodnutí pana předsedy, pana poslance Vojta Pokára.